jihoazijských národů v ASEANu. Takže vítám zde kolegy z Malajského senátu a doufám, že vaše návštěva zde vám přinese mnoho dobrého. Takže nyní dvě minuty, pan Brok. Pane předsedo, vážená komise, paní předsedkyně rady, viděli jsme zde proti Evropany, jak jste hovořili o křížích v italských školách. Já si myslím, že to v žádném případě nesouvisí s Evropskou radou. Ale několik poznámek k dnešní diskuzi. Švédské předsednictví velice citlivě a s jasným cílem dotáhlo do konce ratifikační proces, který na začátku předsednictví Švédska nebyl ještě u konce. Já jsem velice rád, že po devíti letech se nám podařilo dotáhnout tento proces ke zdárnému cíli. Tímto existuje příležitost teď celou Lisabonskou smlouvu realizovat v praxi. Musí se realizovat ale správným způsobem. Musí být jasné to, že předseda Evropské rady má legitimitu jenom rady a že není volen lidem. A to by ale mělo v budoucnu tak být. Pan Barroso poukázal na to, jak důležité jsou instituce a jejich odpovídající fungování je eh, jasné, že po eh, prvním prosinci vstoupí vysoký představitel do své funkce a teprve poté se bude eh, ucházet o nominaci, o schválení Evropského parlamentu. Ale mělo by být jasně v tom, že svoji funkci nebude moci úplně vychovávat, vykonávat do té doby, než ho Evropský parlament schválí. Nechceme, aby Lisabonská smlouva byla využita k tomu, aby byly posíleny hlasy jednotlivých vlád. Já doufám, že postoj Evropského parlamentu v této otázce bude brán vážně a že nebude žádným způsobem pozice Evropského parlamentu narušována. Děkujeme panu Brokovi. A pan Adrian Severin, 1,5 minuty. Dámy a pánové, Vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy, to je skutečně historická událost. Měli bychom byli být rádi, měli bychom jeden druhému gratulovat a v každém případě bychom měli pogratulovat švédskému předsednictví za to, že dosáhlo takovéhoto výsledku. Smlouva ale nestačí. I perfektní smlouva by sama o sobě nemohla vyřešit mnoho z problémů. Potřebujeme kompetentní osoby, aby smlouvu prosazovaly. U Lisabonské smlouvy je to ještě důležitější, protože tato smlouva je výsledkem nekonečných kompromisů, dlouhých diskusí a rozprav. A z tohoto důvodu tato smlouva v sobě zahrnuje mnoho dvojznačných formulací a mezer je pro rozhodující osoby, aby vyjasnili pravidla, aby interpretovali jednotlivá ustanovení smlouvy, aby stanovili, co jednotlivé funkce zahrnují. Budoucí mandát bude klíčový pro další rozvoj Evropské unie a evropské architektury. Pokud chceme, aby evropská architektura byla životaschopná, musíme zohlednit historické zkušenosti, politické tradice a kulturní tradice všech evropských občanů a všech evropských regionů. Z tohoto důvodu potřebujeme mít jasno, pokud jde o vysokého představitele, o předsedu Evropské rady a předsedu komise. Tyto funkce musí zohledňovat veškeré regiony, veškeré politické tendence, kulturní tendence v Evropě. Já doufám, že se nám podaří nalézt rovnováhu a pokud se nám to podaří, bude to určitě dobré pro životaschopnost celé architektury Evropské unie a také pro důvěryhodnost Evropské unie v očích našich občanů. Děkuji. Děkuji, pane Severine. A nyní předávám slovo paní Anel je ten maky na jednu minutu. Děkuji. Dovolte, abych eh, poděkovala dnes eh, médiím a eh, pluralitní svobodná média budou informovat občany a naštěstí máme diskusi, která tady probíhá o tomto tématu a o kandidátech na důležité místo předsedy a vysokého představitele pro zahraniční politiku. Během diskuse myslím, potřebujeme zdůraznit tu důležitost, kterou připisujeme demokratické volbě. Měli jsme také zástupce z tureckého parlamentu, když jsme hovořili o tom, co se bude dít po Lisabonské smlouvě a e, ptali se, jak budou probíhat volby, jak se to bude organizovat, jak jsou kandidáti. A myslím, že tady v Evropské unii také my ještě máme hodně co zlepšit, včetně transparentnosti. Děkuji. Děkuji, vážená kolegyně. Dávám slovo na jednu minutu uh, panu Foxy. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl vyjádřit k neformální diskusi, uh, uh, která uh, se odehrála během poslední Evropské rady. A samozřejmě eh, také jde o výběr eh, předsedy Evropské unie a o úloze, kterou bude hrát. Já myslím, že eh, tento předseda by měl být opravdu předsedou rady, nikoli nějaký vysoký výkonný představitel. Je tedy důležité, aby to byl někdo, komu lidé věří, kdo bude mít kolektivní důvěru a musíme mít v úvahu to, že Tony Blair by byl tím nejhorším kandidátem pro eh, tyto dvě místa. Já sdílím názor eh, eh, Angely Merkelové, když sledovala, jak se po světě projevují někteří. A myslím, že pan Blair se při mnohých příležitostech prokázal jako zcela nedůvěryhodný. Prostě není vhodný pro takovouto veřejnou službu a já apeluji na radu, aby jej nejmenovala. Děkuji panu Foxovi. A nyní jedna minuta, pan Bastian Belde. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si přečetl dokument od švédského předsednictví, pokud jde o Evropskou službu pro vnější činnost. Já mám určité obavy, pokud je o toto téma. Jsem velice rád, že se švédské předsednictví snaží nalézt tu správnou osobu na post vysokého představitele. Není zde mnoho lidí, kteří by byli vhodní na tento post já mám velkou, velké obavy související se snahami nalézt meziinstitucionální rovnováhu. Kolegové možná sdílí můj názor. Já jsem ale rád, že tato služba pro vnější činnost bude mimo komisi. Zahraniční politika je především úkolem členských států. A z tohoto důvodu a O této politice může lépe rozhodovat rada, nikoli komise. To je také součástí našeho usnesení. Děkuji panu Belderovi a nyní pan Klás. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. To dohadování o jmenování předsedy rady, to není příliš veselá podívaná v Belgii prožíváme to, že také kandidatura pana Van Rompeje je obhajována některými argumenty, kdy se říká, že eh, má relativně málo nepřátel a snadno nalezá kompromis. Eh, taková umělá země, jako je Belgie, to by se pak vlastně mohlo pak dostat až na evropskou úroveň. A je opravdu zájem, aby Evropská unie se změnila v jakousi velkou Belgii? Herman Van Rompuy eh, není premiérem, který by skutečně vládnul. Belgická konstrukce, ta se vůbec nedá zvládnout, takže pan Van Rompuy, to je vlastně takový jakýsi vrátný eh, toho statu quo. A eh, zabývá se pouze o běžné záležitosti, vyřizuje běžné záležitosti, nemá žádnou barvitost, Eh, je to vlastně osoba, která by pak tančila podle toho, jak bude komise pískat a nehájit zájmy evropských občanů. Děkuji. A nyní má slovo pan Otmar Karas. Pane předsedo, dámy a pánové, před 20 lety eh, došlo k násilnému jsme odstranili násilné rozdělení eh, Evropy. Evropská unie je politickým projektem, eh, který umožňuje znovu sjednocení našeho kontinentu. Evropská unie je projektem, který má za cíl zajistit mírové zóny, zóny svobody, demokracie a stability a rozšiřovat tyto zóny. A my máme odpovědnost za to, že hodnoty právní hodnoty budou posíleny. Měli bychom udělat vše, počínaje dnešním dnem. Vzhledem k tomu, že se podařilo dosáhnout smlouvy, měli bychom udělat vše proto, aby nevznikaly nové zdi mezi národy našeho kontinentu a na světě. Říkám to celá důrazně. Smlouva je Eh, největším eh, demokratickým úspěchem po 30 letech. Tato smlouva poskytuje Evropské unii a institucím šanci tak, aby se skutečně stala příslipem tohoto kontinentu. My musíme využít tyto šance, musíme mít politickou vůli prosadit tuto smlouvu. A pokud budeme mít politickou vůli, pak to také znamená, že budeme, že nebudeme již hledat vždy za každou cenu nejmenšího společného jmenovatele. To by mohlo oslepit naše společenství. A krize skončí, až eh, trvale poklesne nezaměstnanost a pokud eh, dojde k oživení a bude možné zajistit trvale udržitelný rozvoj. To říkám jednoznačně. Být Evropanem to znamená hledat nejlepší možná řešení. Ty osobní, personální diskuze v posledních dnech eh, ve mně vzbuzují určité obavy, že nehledáme nejlepší evropská řešení, ale spíše jakési pakty a dohody mezi členskými státy a mezi jednotlivými skupinami. To opravdu není duchem Lisabonské smlouvy. Děkuji, pane Karasi. A nyní dávám slovo panu Lópezovi Lagila. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl hovořit k některým aspektům závěru Evropské rady z hlediska um, uh, předsedy uh, naší, uh, našeho parlamentního výboru Libe. Eh, nejdříve bych chtěl hovořit o přistěhovalectví. Já jsem velice rád, že přistěhovalectví bylo jasně zastoupeno v závěrech rady. Je eh, jasné, že také politika přistěhovalectví bude velice důležitou komunitární eh, politikou a že také za španělského předsednictví tady bude náležitá pozornost věnována této otázce. I parlament jí bude věnovat velkou pozornost. A ještě jeden odkaz na solidaritu z hlediska roku přistěhovalců. Eh, tedy solidarita je tady velice důležitou otázkou z hlediska také finančních nákladů. Dále bych chtěl hovořit o institucionální dimenzi toho prostoru práva, svobody a bezpečnosti, což je velice důležitá věc v našem parlamentu. Konečně Evropský parlament rozhodl, že evropští občané mají eh, nárok čekat hodně od závěrů eh, rady, které se tedy budou uplatňovat a také, jak se to rozhodne, v závěrech, kdy se prostoru práva bezpečnosti ehm, bude věnovat náležitá pozornost, tak jak tomu také ehm, věnuje velkou pozornost naše, eh, náš parlamentní výbor Libe. Mnohokrát děkuji. Děkuji také, že jste přesně dodržel svoji řečnickou dobu. Jedna minuta, pan Dav. Vážený pane předsedo, je výborné, že nyní můžeme uzavřít poslední kapitolu Lisabonské smlouvy. Je mi a je líto, že jsme museli zaplatit vysokou cenu, že se špatný protokol týkající se Británie a týkající se eh, lisa, eh, listiny základních práv rozšířil také na Českou republiku. Tisk píše, že tento protokol je výjimkou z listiny. Já bych byl vděčný, pokud by předsednictví na závěr mohlo potvrdit, že tomu tak není a že tato listina bude i nadále závazná v České republice a e, že bude závazná také pro jejich prezidenta na hradě. V protokolu jde o to, aby došlo k omezení toho, že soudy budou moci aplikovat listinu při vnitrostátních soudních sporech. To je něco méně závažného a je to spíše něco okrajového. Já si myslím, že eh, je to eh, něco, co téměř není třeba brát v úvahu. Nyní předávám slovo na jednu minutu panu Piotrovskému. Pane předsedo, dámy a pánové, navzdory veškerým prohlášením o tom, jak Evropská unie bude lépe fungovat za Lisabonské smlouvy. Zdá se, že otevíráme lis, eh, pandořinu skříňku. Eh, jsou zde nejasné věci, jsou zde kontroverzní věci a existují zde různé názory. Nikdo neví, co bude dělat předseda Evropské rady, jaké kompetence bude mít. Zároveň zde neexistuje žádný způsob demokratického volení tohoto předsedy není eh, jasné, jak důležitá tato funkce bude. Podobná situace se týká také eh, zahraničního ministra Evropské unie. Otázka je, jestli eh, se snažíme vytvářet evropský federální superstát na úkor národní suverenity A další otázka je, jestli chceme, aby nový předseda Evropské rady se vrátil ke starým pravidlům nedemokratické Evropy. Pan Mario Mauro. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat švédskému předsednictví za jednoznačné výsledky, které získalo mm, toto pololetí. Zároveň bych se chtěl obrátit na švédské předsednictví a poskytnout mu dárek. Je to tento bílý list, který můžete použít jako nástroj na překonání potíží, které budete mít při hledání kandidátu do komise a na místo vysokého představitele a předsedy. Pokud se vám podaří přesvědčit šéfy vlád, aby napsali na tento papír nejména, která nacházíme v novinách a v televizích, ale myšlenky, které mají ohledně vnější politiky Evropské unie, pak tedy učiníme krok před. Protože pokud budou eh, hovořit o větší koordinaci nebo pokud budou mít na mysli skutečnou vnější politiku, pak bude jednoduché dosadit tvář a jméno těch, kteří by nás měli zastupovat ve světě. To je skutečná transparentnost, kterou potřebujeme. Potřebujeme vědět, jaké myšlenky máme o Evropě z hlediska vnější o počínání Evropy. Je tedy nutné vybrat takové osobnosti, které budou stělesňovat duch ducha a hodnoty EU, kterým se podaří, aby Evropa sehrála skutečnou úlohu v mezinárodních vztazích a aby stvrcovala ideály zakladatelů Evropy, sjednocující prvky na mezinárodní scéně. Evropská unie není monolitickým blokem, je to výsledek počínání lidí. Evropa musí vycházet z hodnot, na kterých byla založena. Je nutné dosahovat uspokojivých výsledků a těch jsme dosáhli a musíme být také realisty. Děkuji. Děkuji, pane Mauro. Pan David Sassoli na minutu a dvě. Eh, minutu a půl. Já bych chtěl také poděkovat švédskému předsednictví za práci, kterou učinilo a za to, že se mu podařilo postavit definitivní základy Lisabonské smlouvy. Potřebovali jsme to. Potřebujeme novou smlouvu, protože smlouva nám dává možnosti posílit a rozšířit pravomoci například tohoto parlamentu a také dosadit nové osobnosti, které eh, budou stělesňovat eh, politické a institucionální zájmy. Je nutné interpretovat eh, ty požadavky mm, rozumným způsobem, požadavky vznesené velkými politickými eh, skupinami, tak aby na příštím zasedání jsme mohli přesně definovat charakteristiky osobností, které budou naplňovat úkoly smlouvy. Co potřebujeme? Potřebujeme předsedu rady, který by byl schopen zajistit konzistentnost a kontinuitu. Potřebujeme vysokého představitele, který by byl schopen v multipolárním světě díky své zkušenosti zajišťovat významnou úlohu Evropy a zároveň se stát pojítkem mezi komunitárními zájmy a mezivládními zájmy. Dále potřebujeme kolegium komisařů, kolegium, které by bylo silné, vyrovnané, sjednocené z politického, eh, eh, zeměpisného a genderového hlediska. Je eh, dosti významné, že toto se děje 20 let po pádu zdi, která dělila Evropu. To nás vede k naději, že zde budeme mít sjednocenou Evropu, která bude pokračovat v této solidaritě. Slovo má Luis Michel. Eh, děkuji. Eh, paní předsedkyně, pane předsedo, vážení kolegové, především chci poděkovat a také poblahopřát švédskému předsednictví za práci naprosto skvělou, kterou odvádí. A také chci využít svého vystoupení proto, abych se mohl obrátit na předsedu Baroza, ehm, tedy prostřednictvím paní Valštromové, která mu jistě vyřídí eh, poznámky, které budu ehm, formulovat eh, chci reagovat na to, co on odpověděl panu Frhofštatovi. My si všichni přejeme efektivní komisi s plnou eh, legislativní iniciativy, která bude neochvějně aplikovat eh, komunitární politiky. A jestliže si přejeme takovou komisi, a pan Barroso říkal, že si to také přeje, je třeba zaměřit se na eh, tedy pravomoce, které by se soustředovaly kolem čtyř až pěti pilířů, z nichž každý pilíř by byl zaštíten jedním místopředsedou, který by měl autoritu, eh, ale také schopnosti i eh, pravomoc eh, prosazovat politiku svého pilíře. V současné, současná fragmentace pravomocí komise, o tom musím hovořit, protože já sám jsem byl pět let komisařem, takže jsem si to prožil na vlastní kůži. Ta fragmentace komise ta pod Eh, podminovává eh, komunitární politiku a velice škodí vaší instituci, pane předsedo komise, jistě mu to vyřídíte. A já chápu, že je těžké najednou reorganizovat celou strukturu i pravomoce, které jsme zdědili z někdy trošku podivných eh, dohod, možná oportunistických dohod z minulosti, ale já nechápu, že současný předseda Eh, nevyjadřuje novou ambicioznost této instituci. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Barnier. Děkuji, pane předsedo. Díky vytrvalosti švédského předsednictví, kterému chci také poděkovat, máme Lizabonskou smlouvu. Ale smlouva jako taková to, to není eh, návrh, to je to je projekt, to jsou nástroje, které budou k dispozici. To je komise, předseda, rada a my všichni i tady musíme správně využívat tyto nástroje budoucnosti v rámci přechodného období, které bylo příliš dlouhé. Nyní máme lepší nástroje, abychom čelili třem velkým výzvám. A my, domnívám se, že zde jde o důvěryhodnost Evropské unie, a nejenom o ní, ale také o svrchovanost, abych použil výrazu Václava Havla. První výzva to je krize, z které eh, se nemůžeme dostat a dělat, že se nic nestalo. Je tady poučení, zvláště z dialogu s USA v oblasti vládnutí, v oblasti solidarity a také transparentnosti a řízení světové ekonomiky. A my, Evropané, bychom měli vyvodit poučení z hlediska zachování a upevnění vnitřního trhu z hlediska usmíření trhu se sociálními aspekty, abych použil výrazu pana Montyho, kterému svěřil pan Barozo eh, práci na tomto tématu. Druhá výzva to je zelený růst. Díky Kyoto eh, jsme se rozhodli ponechat si toto stanovisko, eventuálně získat od našich partnerů, tedy velkých zemí a velkých regionů, eh, vzájemný postup. To znamená, že je nutné, abychom se sešli kolem stolu, všichni ti, kteří budou rozhodovat o, 20, o tom, jak bude vypadat svět 20 příštích let nebylo by dobré, aby ostatní byli subdodavateli anebo aby byli ovlivněni ostatními zeměmi. To je práce vysokého představitele, který má vytvářet skutečnou diplomacii a společnou strategii. Paní předsedkyně, čím dříve to bude eh, dokonáno, tím to bude lepší pro Evropany, ale samozřejmě budeme trpělivě očekávat vaše rozhodnutí. Děkuji, pane Barnier. Děkuji, pane Barnier. Nyní předávám slovo paní Kinke Konč, jeden a půl minuty. nem a Lisszaboni szerződésről szeretnék szólni, hanem az Európai Tanácsi következtetés. Pane předsedo, děkuji. Já nebudu hovořit o Lisabonské smlouvě, já budu spíše hovořit o, o hospodářských aspektech závěrů Evropské rady. Za prvé chci říci, že finanční stabilita se začíná v tomto dokumentu objevovat. A já s tím naprosto souhlasím. Současně ale myslím, že lidé už nemají sílu. Podniky už nemají peníze a nemají možnost získat úvěry. Je stále více a více lidí, kteří přicházejí o práci. A já jsem velmi ráda, že všechny tyto aspekty se v dokumentu objevují. Chtěla bych vám také říci, že hospodářské oživení Eh, není úplně dostatečné. Evropa je nyní slabší, než byla před krizí a eh, nemůžeme říci, že se Evropa opět posiluje, když my všechno úsilí nemůžeme odvést, když se nám nepodaří vytvářet pracovní místa a když se nám nepodaří bojovat proti sociálnímu vyloučení. V takové situaci se nám nikdy nepodaří dosáhnout plného oživení ekonomiky. Otevřená metoda koordinace také není dostatečná. Je zapotřebí tyto systémy a tyto metody eh, přeměnit na účinnější. Pokud je o sociální Evropu, všechno, čeho jsme dosáhli, eh, v oblasti sociální Evropy. To je právě námětem naší práce a naší odpovědnosti. Děkuji, paní Genco. A dávám slovo paní Ek na jednu minutu. Politik Politika a psychologie se navzájem podobají a dnes se hodně hovoří o očekáváních, pokud jde o jednání v Kodani a také pokud jde o jednání příští týden. Hovoříme o klimatických změnách. Hodně jsme na tom pracovali v tomto parlamentu. A desetkrát opětovně jsme tuto věc dávali na program jednání. Klima. Celý ten klimatický balíček byl vysvětlován, objasňován. A já bych ráda formulovala apel na švédské předsednictví, aby pokračovali ve svém vyjednávacím e, úsilí. Nemyslím, že e, tady budou eh, nějaké eh, závazné věci, které by zablánily eh, dohody v Kodani. Když si uvědomíme, že listov se dělí na dvě skupiny. Ti, co něco mají, ti, co nic nemají a ti, co něco dělají, ti, co něco kritizují. Nyní paní Janaku na dvě minuty. Σημειολόγησα αυτά ακριβώς που είπε η Προεδρία για την οικονομική κρίση. Děkuji mnohokrát. Já bych se rád připojil k tomu, co řekl předsednictví ohledně finanční krize. Je zjevné, že některé země nemohou aplikovat pakt stability. Finanční krize nesmí eh, vést v krizi hodnot. A eh, předsednictví odvedlo výbornou práci, protože je třeba, pokud o ty zvýhodněné půjčky, je třeba nejenom eh, pomáhat třetím zemím, ale také eh, podpořit naplňování Lisabonské agendy. A pokud je o ní, tak eh, uplynulo už 9 let od summitu v NIS a nyní tady se chystáme uvést platnou smlouvu, se již ratifikaci byly problémy. Uh, Zatím se smlouva neaplikuje a předsednictví v tomto směru nese určitou odpovědnost. A také na Evropské komisi ti, eh, kdo eh, zaujmou eh, ty významné pozice, by měli zdůrazňovat přínos Unie. A pokud je o radu, jsou zde otázky kompetencí já sama jsem se účastnila Evropského konventu a celá řada z nás si nepřála zavést post předsedy rady. Chtěli bychom, aby tuto roli plnil předseda Evropské komise. A tak to v minulosti fungovalo, kdy vlastně role předsedy, protože role předsedy komise spočívá také v tom koordinovat činnost rady a e, provádět prevenci sporů, konfliktů. E, doufáme, že nebo domníváme se, že předsednictví v radě dává dostatečnou moc eh, členským zemím a myslím si, že spory mezi oběma orgány by neměly eh, negativně ovlivňovat fungování eh, Evropy. Nezapomeňme, že Evropa nám zajistila léta prosperity. Děkuji. Děkuji a nyní paní, respektive pan Jauregui Atondo. Děkuji, pane předsedo. Já věřím, že ta dohoda k tomu problému je v podstatě eh, asi nejlepším stávajícím řešením. Myslím si, že v roce 2010 nás čeká skvělý rok pro Evropu. Budeme mít novou strukturu pro evropské instituce a jejich spolupráci. Evropská unie se stane právní osobností, nebude už pouhým konglomerátem národů. A nesmíme ale zapomínat, že k tomu potřebujeme mít eh, politickou vůli. Nesmíme propadnout eh, nacionalismu, který by nám zabránil v pokroku. Stejně tak jako v případě eura potřebujeme i zde podobný krok ku předu. Komise se bude schvalovat v prosinci ve Štrasburku a já si myslím, že je tady velmi dobré, aby komise už opravdu v lednu mohla začít vážně pracovat na své agendě. A teď jde o to, čeho chceme dosáhnout ve světě padají zcela zásadní témata, rozhodnutí a jak se do toho zapojí Evropa. My v Evropě máme sociální model s novým paradigmatem socioekonomickým pro celý svět. Takže jde o to, abychom měli silnější svět a lepší hlas pro Evropu. Pan Schmidt? Své předsednictví si zaslouží blahopřání, poděkování protože i ten zarputilý muž v Praze nakonec podepsal. Eh, samozřejmě, že už eh, máme co dělat eh, po další desetiletí. I kdyby Václav Havel, pardon, Havel, který je skutečným hrdinou v České, v Evropě eh, byl mm, schopen jednat dále. Eh, sam ta fakt, že Česká republika získala výjimku eh, ze listiny základních rád práv je velice nešťastný. Očekáváme, že v Kodani se dospěje k dohodě. Bohaté státy se budou muset opravdu chopit své zodpovědnosti vůči chudým národům, které jsou nejhůře zasaženi. A nakonec potom pro proces, který nás má přiblížit k samitu Rady příští týden. Tam budou provedeny nominace. Mělo by se to dělat v duchu daleko větší otevřenosti, protože je to eh, opravdu nedobré pro evropskou demokracii. Určitě nejsem sám, kdo si to myslí. Dalším na půl druhá minuty bude pan Kelan. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád učinil tři poznámky. Pokud Není, když vstoupila samotná smlouva v platnost, EU eh, e více než kdy předtím potřebuje efektivní eh, zahraniční, společnou zahraniční a bezpečnostní politiku založenou na solidaritě. Jedině taková politika zajistí, eh, že se ubráníme Putinovi. Dále je třeba, abychom si uvědomili, jak důležité je za té nové situace silnou komisi, kontinuálně silnou komisi, která ponese odpovědnost za interpretaci Lisabonské smlouvy. A moje třetí poznámka, pokud je o nové vrcholové pozice, potřebujeme především odvahu, abychom prosadili a podpořili nikoli portfolia, ale osobnosti. Osobnosti, které mají dlouhodobou vizi a chtějí kontinuitu v uplatňování evropských hodnot. Jsou to tedy obrovské nové výzvy a Evropa opět potřebuje skutečné evropské státníky, jako byly Adenauer, Schumann nebo de Gasperi. Eh, měli bychom eh, na ně pohlížet bez přesudku. Státníky můžeme hledat i v nových členských zemích, které by určitě měly být zastoupeny v budoucí trojce. Václav Havel zde dnes uvedl, že Evropa je vlast vlastí a z toho bychom mohli vyjít a uspět při uplatňování Lisabonské smlouvy. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Kelame. A nyní Catch the Eye. Dávám slovo kolegy, kolegyně Sandře Kalněty. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, Ráda bych vyjádřila své potěšení nad tím, že Lisabonská smlouva konečně vstoupí v platnost. A jak či jaká osobnost teď musí být nový evropský prezident. Je to osobnost, která musí spolupracovat s členskými státy, s jejich politickým vedením, tak, aby se posílila role Evropské unie v postavení mezi eh, globálními mocnostmi zítřka. Eh, Vajdelíte Freigerba z Lotyšska je významná politická osobnost, která by se mohla ujmout této role. Její osud symbolizuje i osud našeho rozděleného kontinentu. Po druhé světové válce byla uprchlíkem, potom se vrátila do Lotyšska poté, co se znovu e, nastolila demokracie či demokratický pořádek. Eh, její země se poté stala členem Evropské unie i NATO. Je přesvědčenou Evropankou a silnou osobností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 Paní předsedkyně, Lisabonská smlouva byla nejprve eh, ratifikována Maďarskem a já bych tedy jménem Maďarska rád pogratuloval švédskému předsednictví ke skvělé práci. A v osobě eh, předsedy máme, eh, či jsme nalezli přítele Čechů. Samozřejmě Český prezident nám přinesl řadu problémů, ale ty jsou teď překonány. Takže teď jsou nově nastaveny eh, směrové linie do budoucna a já věřím, že teď budeme moci začít s naší prací. Já si myslím, že je obrovsky důležité, že Lisabonská smlouva explicitně definuje práva menšin a já bych chtěl výslovně požádat paní Wallström o to, aby existovaly záruky, protože příští komisař bude dbát na práva těch původních menšin. To Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, v Irsku se nás teď ptají, zda je tady velké zrušení poté, kdy byla ratifikovaná Lisabonská smlouva. A já jim pravdivě odpovídám ne, protože to trvalo tak dlouho a tak dlouho to trvalo v Bruselu, že je to jenom úleva a určité potěšení, ale eh, také jsme si uvědomili, že ta skutečná práce začíná teprve teď a že je to těžká práce jmenovat ty správné osoby. To nejsou prostě jenom tak práce pro nějaké chlapce holčičky, ale je třeba najít skutečné osobnosti pro vytvořené funkce. Je mi líto, že to trvá další dobu, protože to oddaluje konečné utvoření všech institucí a máme mnoho práce, ale snad je lepší, že máme trochu spoždění, abychom našli ty správné osobnosti. A ty nejvyšší funkce, jak je popisujeme, jsou důležité a budou potřebovat osoby s nasazením, obětavé, které si budou přát skutečně zlepšit Evropskou unii a nejenom prostě pracovat ve funkci. A pan Barroso má naprostou pravdu, e, co se týká silných institucí. Je třeba, abyste nám naslouchali, protože my máme nejblíže k voličům, my jsme totiž přímo voleni. Další, děkuji paní McGuinness, paní Luan na minutu. Pan Luan na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, paní předsedající. Velmi si cením toho, co zde zaznělo o předsednictví a předpokládám, že respektive jsem rád za to, že byl nalezen společný, má na společné pokyny pro Koraň. Estonsko se vždy snažilo bojovat proti emisím CO2, ale tato opatření sama o sobě nezajistí úspěch v mezinárodním vyjednávání. Domnívám se, že Evropa potřebuje širší cíle než těch 20 Měli bychom zachovat určité podmínky, bez nichž by naše snahy byly nadměrné. Je třeba zachovat závazný charakter budoucí dohody a nastavit cíle pro rozvinuté země, které byly srovnatelné eh, s cíly EU a také něco zakotvit pro rozvojové země. Děkuji. Paní Haltala má slovo. arvoisa Děkuji mnohokrát, paní předsedající. V tuto chvíli a v tomto sále je zajímavá konstelace, protože všechny tři instituce jsou zastoupeny ženami. Máme zde paní Malstremovou a paní Valstremovou. A vás, paní předsedající, vy zastupujete parlament. Byla bych ráda, kdyby i v budoucnosti jsme často pravidelně viděli ženy eh, na vedoucích postech a to ve větším počtu. jedna z našich poslankyň iniciovala zajímavou iniciativu. Poslali jsme dopis panu Barosovi, kde jsme žádali určité změny, které bychom si představovali, tak aby podíl žen ve výborech i na vrcholových postech byl, kdyby to zastoupení bylo rovnoměrnější. Je třeba provést určité změny. Předseda komise stojí plně za námi, ale hlavy států nedělají vůbec nic pro změnu situace. Není možné, aby nás všude zastupovaly pouze mužské tváře. Děkuji. Děkuji za vaše laskavá slova. Pan Faska na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní předsednička. Úvodom... Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych se zastal pana prezidenta Klauze a postoje České republiky. Myslím si, že tak jako Německá republika si musela počkat na e, výsledek ústavního smlouvu, stejně tak prezident České republiky si musel počkat na výsledek ústavního soudu a jeho jednání. V podstatě šlo o zodpovědné jednání státníka, který ve chvíli, kdy cítí určitou právní nejistotu, nechá si vypracovat stanovisko příslušné instituce, či v tomto případě soudu. Upozorňuji také na to, že Lisabonská smlouva vstupuje v platnost v době, kdy v Evropě panuje hospodářská krize a stávající rozhodnutí vlád, eh, která měla bojovat proti hospodářské krizi, nebyla účinná a proto si myslím, že je potřeba, abychom v budoucnu postupovali koordinovaně a nerozhodovali eh, takovým směrem, který eh, nepřinese oživení ekonomiky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 díky Lisabonské smlouvě nás čeká lepší Evropa, která bude mít lepší základnu a bude schopna lépe reagovat na problémy svého obyvatelstva. Otázka je, jakou cenu za to zaplatíme. Došlo k tomu, že byly nerespektovány naše hodnoty a zvítězil pragmatismus nad hodnotami Český prezident vyjádřil určité, určitou prozbu, ta se vztahovala na Benešovy dekrety. Já zde připomínám, že eh, řada eh, Maďarů a německý, eh, maďarských Němců bylo, byli také vyhnáni. A teď znovu otevírání této otázky je velmi komplikované. Když všechny tyto dokumenty propojíme s předstupními jednáními o nějaké zemi, jako je například Chorvatsko, pak si myslím, že to je velmi špatným příkladem a nemůžu to přijmout. Mrzí mě, že k tomu došlo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Schválení Eh, strategie pro Baltické moře s eh, radou je velice dobrým modelem a příkladem, který by mohlo, bylo možné použít, aby se eh, vedlo k dalšímu obecnému rozvoji Evropské unie a její konkurenční schopnosti. Evropská unie se zúčastní jakožto lídr v boji proti změnám klimatu konference v Kodani. Evropská unie již jednostranně a společně společně se dohodla na cílích k roku 2020. Klimatický balíček je součástí komunitární legislativy a bude se provádět. Proto si myslím, že Evropská unie by rychle měla vytvořit inovativní, efektivní rámec, aby mohla financovat ekoefektivní ekonomiky. Měla by pomýšlet také na financování vlastních opatření, aby se mohla přizpůsobit změnám klimatu. V neposlední řadě Evropská unie by měla být schopna eh, investovat eh, do veřejných služeb, aby infrastruktury, aby se vytvářela pracovní místa. Děkuji, pan Gál. Paní Gál. Eh, paní Malmstrémová a paní Valstrémová. Je tomu 20 let od pádu železné opody, ale v politickém myšlení eh, stále ještě nebyly všechny myšlenky eh, prosazeny. Stále trpíme starými komplexy. Vzpomeňme si na maďarské demonstrace, kde byly před dvěma lety potlačována veškerá lidská práva i jinde dochází k omezování lidských práv a jako menšina pak třeba nemáte žádná, žádnou šanci. Lisabonská smlouva teď definuje nové kompetence a my se musíme připravit, abychom byli kompetentnějšími právě v otázce lidských práv také je potřeba mít nové portfolio s, o, s ohledem na mm, nejrůznější menšiny i lingvistické menšiny v těchto oblastech. A Evropská unie je zodpovědná za řešení problémů menšin. Nyní pan Ciesielsky, Musikorsky, Ciesielsky. Dámy a pánové, eh, schválení Lisabonské smlouvy již máme za sebou. Určitě eh, se teď zlepší a upevní budoucí Evropská unie. Ovšem je třeba provést kompetenční personální rozhodnutí, aby se mohla eh, provést v praxi a zejména musíme mít formulu spolupráce mezi novými lídry, kteří musí zavést novou vizi Evropy. Otázky Lisabonu vám ne, nám nemohou zaclonit současné problémy, jako je boj proti ekonomické krizi, proti nezaměstnosti a zpřísnění kontroly finančních institucí. Schůze v Kodani bude velice důležitá, ovšem čas krize není vhodnou příležitostí pro rozhodnutí, kdy se e, státy a mezinárodní organizace mají věnovat finanční prostředky. Je třeba řešit společenské a ekonomické problémy. To je dnes problém číslo jedna pro Evropskou unii a její členské státy. Děkuji. Děkuji. Další řečník. Je mi velkou ctí, stejně jako to řekla kolegyně McGuinnessová, být zde dnes přítomen 20. výročí plánu um, berlínské zdi a předvečer vstupu v platnost, respektive ano, vstupu v platnost smlouvy. Uh, jsem rád, že v Irsku se tolik lidí vyslovilo pro Lisabonskou smlouvu. Myslím si, že to stvrzuje výsledky práce Evropské unie za celá léta. Také si myslím, že v nadcházejících letech eh, si lidé budou připomínat eh, pad eh, SSSR a pát autoritářských režimů. A je pravda, že někdy jsou byly situace, když nastane když se tady strhne nějaký režim, že pak nastane občanská válka. Ale já bych eh, konečně ještě rád eh, řekl, že se tady hodně, mění o, eh, hodně mluví o různých jménech lidí, kteří by mohli zaujmout ty nové posty. Já si myslím, že pokud ponecháme tři předsednictví, tak to bude matoucí pro veřejnost. A prezident by se měl jmenovat předseda. Děkuji. No, já chci... Děkuji, pane předsedo. Já vám chci nejprve říci, že jsem byl velice potěšen dny rozvoje ve Štokholmu. Chtěl bych předsednictví pogratulovat, jak to, jak to zorganizovali. Také jsem vystupoval v rozhlase ve veřejnoprávním vysílání a hovořila tam žena, která si dělala starosti s tím, že se nedává dost peněz na rozvoj. A já jsem musel říci, že nejde o to buď a nebo, že musíme dělat na oboje, co je třeba. Zaměřujeme se na oživení v Evropě, na řešení krize, což je samozřejmě velice důležitou součástí našeho programu, ale nesmíme zapomínat na to, že 11 milionů dětí každý rok umírají v rozvojovém světě, 5 milionů nemají léky, které my máme už 30 let. Prosím proto, aby toto zůstalo na našem programu. A až budeme jmenovat osobnost, která povede zahraniční zahraniční agendu, aby toto chápala jako jeden z našich hlavních cílů. Ale jinak gratuluji k tomu, co se vám zatím podařilo. Děkuji. Pan Rivelline. Grazie, presidente. Il trattato di Lisbona. Eh, děkuji, pane předsedo. Lisabonská smlouva a jmenování předsedy rady Pouhých 20 let po pádu berlínské zdi, to je opravdový začátek opravdové Evropy. Tenkrát padla zeď, nejenom ta betonová zeď, ale i zeď předsudků. Teď je ale otázka, co, k čemu došlo od tohoto pádu berlínské zdi? Vznikly nové zdi, třeba zdi mezi bohatými a chudými zeměmi zeměmi, které eh, vyrábí produkty a země, které, zeměmi, které generují myšlenky. Eh, vznikla celá řada nových problémů, které mohou způsobit konflikty. Eh, proto tohle jmenování předsedy rady na základě Lisabonské smlouvy by nemělo probíhat někde v tajnosti za zavřenými dveřmi, kde je potřeba, aby byl informován Evropský parlament a celá Evropa o tom, co se chystá. Pokud chceme strhnout tyto zdi, které by nás v budoucnu mohly znovu rozdělit, tak musíme sjednotit Evropu jako národ. Vy jste výrazně překročil svoji řečnickou dobu a nyní jako poslední vystoupí pan Bronz. Pan Andrew Bronz. Děkuji, paní předsedající. Britský lídr britské opozice oznámil svůj záměr znovu vyjednat části Lisabonské smlouvy. To by samozřejmě předpokládalo souhlas všech 27 členských zemí. Také oznámil zavedení zákona, respektive návrhu zákona o suverenitě, který by zavázal Británii k vykonání referenda o všech příštích eh, smluv. Samozřejmě další vlády to mohou zrušit. Souhlasila by Rada a komise, že eh, lídr konzervativců a jeho plány jsou jenom bublina, Eh, protože buď je třeba přijmout Lisabonskou smlouvu, anebo, což bylo ještě lepší, úplně, aby Británie vystoupila z EU. Děkuji. Tak tím jsme ukončili vystoupení europoslanců a nyní paní Malmström za Evropskou radu. Paní předsedkyně, dámy a pánové, byla to velmi zajímavá diskuse zajímavá rozprava. Já vám děkuji za vaše poznámky. Švédské předsednictví sdílí vaše radost nad tím, že Lisabonská smlouva je konečně ratifikována celou 27. To znamená, že Evropa bude efektivnější, demokratičtější a e, dá nám to také silnější pozici na globální scéně a za to jsem velmi ráda. Souhlasím s těmi z vás, kteří řekli, že je to možná náhoda, ale pan prezident Klaus si velice dobře zvolil právě tento týden pro podpis smlouvy, protože je to týden, kdy si připomínáme pád berlínské zdi, konec komunistických diktatur a e, začátek evropské jednoty a konečné vítězství Roberta Schumana nad myšlenkami Josefa Stalina. A hovoříme o České republice. Ráda bych potvrdila na dotaz pana Dafa, že to, co Češi dosáhli, není úplný opt-out eh, z charty e, základních práv, protože protokol číslo 30 eh, nepozastavuje povinnou povinný charakter listiny pro ty tři země, jenom se omezuje možnost soudu operovat s tou eh, listinou samozřejmě nakonec bude na komise na soudu v případě nějakých eh, konfliktů eh, provést interpretaci. Jak řekl náš pan premiér, než opustil sál, konzultace se 27 kolegy nyní běží. Je to obtížný úkol a jeho ambicí, jeho cílem a už tady také pozval kolegy na pracovní večeři příští čtvrtek. Bude se tam jednat. Samozřejmě je obtížné spekulovat o těch jménech, eh, čtu noviny, ehm, vidím jména, o kterých jste hovořili i vy, jména, které se naopak nepřijete. Myslím, že i někteří z vás, i pár z vás se hlásí. Samozřejmě můžete nám podávat eh, našemu předsednictví se kandidatury. Máme ještě do příštího švedka celý týden. A samozřejmě Eh, nasloucháme vašim obavám ohledně regionální vyváženosti, eh, rovnosti šancí pro muže a ženy. To já sama považuji za velmi důležité. Měli bychom ukázat Evropanům, že eh, Evropu nespravují pouze muži. Ale jak řekl pan premiér, jde pouze o dva posty a je samozřejmě obtížné splnit všechny tyto požadavky a představy, nicméně vynasnažíme se a pozorně jsme si vyslechli váš názor. Pokud je o vysokého představitele, Um, ona či on dokončí rámec, který jsme právě přijali pro uh, službu pro vnější činnost a to učiní v souladu nebo v součinnosti s Evropským parlamentem uh, a bude to představeno radě nejpozději v dubnu příštího roku. Jak již mnohokrát zaznělo, vysoký představitel či představitelka uh, samozřejmě také eh, bude eh, se podrobovat interpelacím a slyšením zde v Evropském parlamentu, kde bude moci dále rozvíjet své názory na zahraniční politiku. Pokud je hospodářství, chci říci Maritě Olskuge, která již opustila místnost, eh, ale snad se to doslechne, že švédské předsednictví se vůbec nevzdává svých ambicí ohledně strategie pro výstup. Naopak je velice důležité se přidržet toho cíle nikoli nyní, ale zanedlouho. nedlouho Eh, toho výstupu z krize, protože pokud ne, pokud ponecháme své, své hospodářství eh, dále prohlubovat rozpočtové deficity, tak to, eh, tak to neprospěje těm nejzranitelnějším vrstvám společnosti a to si nepřejeme. Na konci tunelu je světlo, obnova hospodářství pomalu nastupuje, ale stále ještě v některých zemích přetrvává vysoká nezaměstnanost a proto je příliš brzy na to eh, začít provádět ty exit strategie, strategie pro výstup z krize, ale samozřejmě musíme mít připraven nějaký plán, pokud eh, chceme zajistit udržitelnou ekonomiku a takovou ji předat budoucím generacím. A konečně, paní předsedající, ke klimatu. Tady jsme nijak nesnížili své ambice. Švédské předsednictví spolu s komisí a řadou dalších eh, dnem i nocí pracuje na této věci. Snažíme se přesvědčit, vyjednáváme, argumentujeme, snažíme se Tady přesvědčit své partnery pro to, aby se k nám připojili. Proběhla celá řada schůzek, ještě mnoho zbývá, i když už do korenského summitu zbývá pouhých 25 dní. Je pravda, že existuje globální povědomí a v řadě zemí se mnoho věcí děje všude na světě, to je pozbudivé, ale nestačí to, pokud chceme dodržet ten cíl zvýšení teploty o 2 stupně Celsia. Protože všechny dílky té skládanky ještě nejsou pohromadě, tak abychom měli právně závaznou dohodu. Lituji toho, ale je to tak. Samozřejmě o to stále můžeme usilovat a usilujeme, ale nedojde k tomu, pokud, eh, protože někteří partneři stále ještě nejsou připraveni k takovému kroku. Evropa stále vede, je připravena na ambiciozní dohodu, jasný rámec, který by zahrnul všechny partnery a také časový harmonogram pro dokončení vyjednávání. Cílem je nahradit Kyotský protokol závaznou dohodou a chci poděkovat Evropskému parlamentu za jeho práci v této věci a také za další práci, která nás bude čekat po Korani. Evropa stále se dává vedoucí roli, máme eh, zatím eh, nejambicioznější cíle, potvrdili jsme, potvrdila se, potvrdili se odhady komise, podporujeme je a chceme mít nějaký faktor globální distribuce na základě emisí a eh, schopnosti platit a také jde e, o to vyřešit otázku e, interního sdělení přemene, ale členské země e, se stále, zase zatím nezabývají konkrétními čísly, protože chceme zatím vyvět tlak na jiné země, které by také do toho měly investovat, je to v jejich zájmu. Takže pracujeme na tom každou minutu, kdy bdíme a děkujeme vám za pozbuzení, za podporu. Těšíme se na další spolupráci s Evropským parlamentem v této i dalších věcech. Děkuji za pozornost. Děkuji. Paní vicepředsedkyně, nyní máte slovo vy. ministre a eh, švédská ministrině hovořila francouzsky a anglicky, takže já musím hovořit švédsky. Eh, děkuji, paní předsedkyně, vážení eh, poslanci a poslankyně. Pokusím se mluvit švédsky. A chci říct něco k důležitému bodu, který byl dnes nadnesen. A to je otázka, jak se text nové smlouvy propojuje se změnami, které chceme zavést. Eh, smlouva by nám v podstatě měla poskytnout jakési vodítko a také nástroje proto, abychom věděli, jak nakládat s klimatickými změnami, s hospodářskou krizí, a se sociálními problémy a nezaměstnaností, které přichází v závislosti na této krizi. E, také je to vodítko pro to, jak budeme řešit další aspekty, které jsou e, e, důležitými prioritami. To se samozřejmě pojí i s implementací a s tím, jaké osobnosti vybereme pro to, aby zastupovali důležitá témata na komisi. Kdo zajme ty vysoké posty? Víte, že správným mužem na správném místě je často žena. A věřím, že mám za sebou i předsedu komise, když eh, řeknu, že tohle je ten správný demokratický přístup a postup teď je na členských státech, aby opravdu ukázali, že to nejsou jenom nějaká prázdná slova, ale že existují i platní, inteligentní kandidáti eh, a že to jsou ženy. Jsme v podstatě zasouváni, zasouváni do jakési role menšiny, ačkoliv bychom měli dělat zásadní rozhodnutí. Demokracie jenom tak nespadla z nebe a není to něco nezvratného, co už s námi bude na věky věku. Je to něco, co si musíme e, pěstovat, na čemu musíme pracovat. My jsme velmi úzce spolupracovali se švédským předsednictvím a já bych ráda poděkovala předsednictví v radě za tvrdou práci, kterou odváděli. Jmenuji jménem, děkuji jim jménem svým i komise. Komise dnes učinila rozhodnutí, které ohlásil už pan Barroso, o prvním opatření, za něž musíme převzít zodpovědnost, a to jsou takzvané iniciativy občanů. Začali jsme tím, že jsme začali tak trošku testovat situaci, odstartovali jsme konzultacemi k zelené knize. Doufáme, že tohle ukončíme do konce ledna a pak doufáme, že to projde rychle parlamentem a že tahle nová iniciativa občanů by mohla být už nastavena do konce příštího roku. To by krásně ukázalo, jak dokážeme využívat nové odstavce, doložky a příležitosti v Lisabonské smlouvě tak, abychom poskytli občanům eh, silnější hlas. Lisabonská smlouva už tady byla eh, komentována mnohými. Myslím si, že je zřejmé, že asi nejsilnější stránkou, kterou máme, je, když budeme hovořit jedním hlasem, když budeme trvat na tom, že máme silnou a závaznou dohodu. Na tu formální stránku se ještě potom budeme muset znovu zaměřit, až partneři přijdou s konkrétními nabídkami, protinabídkami. Ale já věřím, že budeme schopni pokračovat v naší spolupráci i při provádění Lisabonské smlouvy v praxi a to opravdu musíme odstartovat už nyní, jak zde v Evropském parlamentu, tak v komisi. A já velmi ráda eh, předám na komisi vaše stanoviska, vaše názory. My jsme eh, v komisi strážci eh, smlouvy, takže je potřeba, abychom zajistili, že ji budeme sledovat. Děkuji, paní místo předsedkyně. Tím jsme tady ukončili. Tím jsme ukončili tuto rozpravu a nyní nás čeká další téma na pořadu dne. Eh, prohlášení komise a rady ohledně summitu EU-Rusko, který se bude konat 18. listopadu 2009 ve Stockholmu.